Az IFDD képviselőcsoportnak volt egy kérése. Skupina FDD předložila žádost. Technická připomínka. Do mikrofonu. Mě eh, vadilo, že tady jeden z poslanců po mně křičel, abych eh, zmlkl. To si myslím, že ne.